Dobré odpoledne. Tak, co se týče zápisu ze včerejšího dne, tak ten už máte k dispozici. Máte k tomu někdo nějaké připomínky?